tohoto mandátu je potvrzená. Příslušné výbory také vydali korigenda eh, textů přijatých eh, parlamentem. Dle eh, článku 216.4 jsou tato korigenda přijata jako schválená, pokud se nikdo nevysloví proti. Tyto texty nalezí